tak důležité pro eh, přilákání zahraničních investorů. Děkuji vám za pozornost. Děkuji, pane komisaři. A nyní uzavíráme eh, tuto rozpravu a zítra ve 12.30 eh, dojde k hlasování. Dalším bodem na našem programu je zpráva Miloslava Ransdorfa obchodní aspekty východního partnerství. Začneme tím, že dáme čtyři minuty zpravodají. Pane Ransdorfe, máte slovo na čtyři minuty. Thank you, chairman. Uh, first of all, Děkuji, pane předsedo. Především chci vyjádřit eh, díky mým eh, váženým kolegům a zástupcům komise za jejich podíl na mm, této diskusi tak pozdě večer. Chtěl bych eh, vyjádřit nebo vysvětlit význam zprávy. Jde o podporu a posílení eh, právního státu a občanské společnosti v zemích eh, východního partnerství. My jsme na tom pracovali kolektivně a připravili jsme 142 pozměňovacích návrhů s tím, že jsme je dokázali zahrnout do kompromisních návrhů a prakticky v posledních minutách kolegové eh, ze skupiny socialistů a demokratů připravili ještě dvě ústní pozněvací eh, návrhy. Pan Kutaš jménem socialistů a demokratů eh, vypracoval dva pozněvací návrhy, které jsou pro mě přijatelné. Nemám s tím vůbec žádný problém. A vysvětlím proč protože eh, nástroj DCFTA je velmi eh, důležitým nástrojem eh, oblasti obchodování a ekonomické oblasti, ale mohu se zmínit ještě i o dalších obchodních strategiích, takže jsem pro tento návrh, navzdory tomu, že byl předložen na poslední chvíli. Pokud jde o Gruzii, Gruzie je dalším tématem, návrhu pana Kutaše, předloženého jménem socialistů a demokratů, Gruzie eh, byla obžalována z porušování práv dětí s tím, že využívá dětské práce a ano, snad nemáme eh, veřejné důkazy o této skutečnosti, ale ochrana práv dětí je mojí prioritou číslo jedna, tudíž nemám vůbec žádný problém se zahrnutím tohoto eh, ústního pozněvacího návrhu pana Kutaše. Ale musím poznamenat, že Gruzie, respektive její prezident, pan Sákašvili, jenž je velmi dobrým přítelem Spojených států amerických a je respektovaný demokrat, zde byl velmi vřele přijat na půdě Evropského parlamentu. Možná, že si eh, vzpomenete, když eh, pronesl eh, řeč tady v parlamentu. To je prakticky vše k této zprávě. Závěrem bych chtěl říci, že parlamentní proslov by eh, měl být eh, jako ženská sukně. Dost dlouhý, aby pokryl předmět a eh, krátký, aby vyvolal nebo vzbudil atraktivitu. Vím, uvědomuji si, že jsem tohoto ideálního cíle nesplnil. Děkuji. Děkuji, pane Ransdorfe, a nyní přistoupíme k postupu Catch the Eye. Máme čtyři přihlášky a začneme panem Migalským. E, Pane předsedo, dámy a pánové, já jsem velmi rád, že můžeme diskutovat o tomto tématu. V této zprávě je několik e, velmi důležitých, e, velmi hodnotných bodů. Zdůrazňuje se tam, že Rusko bylo proti takovým jednáním, což eh, má negativní důsledky. Je to důležité prohlášení a také jsou tady eh, informace o konkrétních zemích, eh, jako například o Gruzii. Situace se tam zlepšila. Dále je tam, o, jsou tam informace o Bělorusku, kde situace je méně dobrá, jsme tam zneklidněni. Spolupráce je důležitá souběžně s politickou spoluprací, sociální e, spoluprací. To je důležité zdůraznit. Organizujme spolupráci s těmito státy na východě. Děkuji a nyní prosím paní Tekau. Děkuji, eh, pane eh, předsedo, dámy a pánové. Já myslím, že je důležité upevnit eh, partnerství mezi členy EU a východními sousedy, spolupracovat s nimi v oblasti komunikací, IKT a dalších aspektech. Moldovsko má například velice pozitivní smlouvu v oblasti energetiky. To umožní Eh, dosáhnout lépe cílů EU eh, e v oblasti energetiky. Já eh, apeluji, aby tady byla lepší spolupráce mezi Ukrajinou a EU v oblasti energetiky. Měli bychom mít lepší spolupráci s Ukrajinou v této oblasti. Měli bychom mít společné projekty pro zlepšení infrastruktury v oblasti energetiky. Apeluji na komisi, aby vyvinula strategii pro Černé moře. Vzhledem k tomu, že je to velmi důležitý region z hlediska dalších vyhlídek eh, východní politiky EU. Černé moře má velký potenciál eh, v oblasti energetické bezpečnosti a také diverzifikace energetických zdrojů. Děkuji. A nyní prosím pan Šikerský má slovo. Pane předsedo, dámy a pánové, je důležité, aby Evropská unie podpořila naše východní sousedy a Eh, abych se podporovalo jejich směřování k Evropě, aby byli eh, podpořeni k eh, integrování se do Evropy, aby byli podpořeni k politické, hospodářské integraci v daleko větší míře. Spolupráce s partnerskými státy je v tomto smyslu důležitá. Je třeba se opírat o výhody v oblasti obchodu, hospodářské spolupráce. Evropská unie teď prožívá hospodářskou krizi. Vytváří si v této situaci svou strategii eh, pro jižní eh, státy, ale eh, je třeba s potěšením zaznamenat, že došlo k nové dohodě s Ukrajinou, která bohužel nebyla parafována kvůli některým eh, problémům. Děkuji, paní Basesku. Děkuji vám, pane předsedo. Postupná liberalizace obchodu se zeměmi východního partnerství měla být přirozeným důsledkem politické spolupráce. Tak můžeme přispět eh, hospodářskému zlepšení situace, posílit demokratické reformy a také pozitivně přispět k zabezpečení energií. V této souvislosti chci opakovaně vyzvat komisi, aby co nejrychleji představila Evropskou černomorskou strategii. E, navázání zemí východního partnerství v oblasti energetiky je důležité. Zde je například aktivní Rumunsko, které postavilo propojku pro přepravu zemního plynu do Evropy z Azerbajdžánu přes eh, Gruzii. A nebo Moldavsko, nebo eh, kde je plynovod a nebo také propojení elektrického vedení. Pan Paška. Pane předsedo, vážený pane komisaři, při našich jednáních o východním partnerství mám pocit, že eh, klademe důraz na poučování partnerů na to, jak mají řídit svoji zemi. Ekonomický potenciál naší spolupráce se nám ale nedaří moc aktivovat. Naším nejbližším významným východním sousedem je Ukrajina. Větší otevřenost při spolupráci s touto zemí by mohla Evropě přinést významný hospodářský impuls. Jsem přesvědčen o tom, že kdyby se podařilo překonat vízová omezení, tak celá řada Ukrajinců by byla ochotná přijet na jih Evropy, například do Španělska, Řecka nebo Itálie. A rádi by v rámci cestovního ruchu poznávali tyto oblasti. Znamenalo by to práci pro osoby v eh, oblastech EU, které jsou nyní těžce zkoušené. Dobře situovaná ukrajinská střední vrstva je schopná si koupit velké množství výrobků evropských výrobců. Bohužel eh, doprava a výměna zboží je omezená určitými politickými bariérami. Měli bychom se snažit tato omezení překonávat a pomoci spolupráci. Děkuji vám za pozornost. Thank you very much. Děkuji vám mnohokrát a závěrem bych ještě rád dal slovo panu komisaři Kalasovi. Pane předsedo, vážení členové, je pro mě potěšením s vámi diskutovat o politiku, o politice EU vůči eh, našim východoevropským eh, sousedům. Chci poděkovat eh, zpravodaji panu Ransdorfovi, že se ujal iniciativy v této zprávě. Stejně tak jako všem ostatním členům, kteří se zúčastnili konstruktivní diskuse o textu. Ten text potý, pokrývá nejenom obchodování, ale také spolupráci v jiných oblastech ochrana investic, harmonizaci celních a hraničních postupů postupů, odstraňování ehm, bariér obchodu, posílení sanitárních a fitosanitárních pravidel a tak dále. Jak víte, poslední měsíce Eh, byly mm, mimořádně důležité pro naše obchodní vztahy s většinou východoevropských partnerů. Jednání o eh, hluboké a mm, eh, rozsáhlé zóně volného obchodu DCFTA s Ukrajinou mm, byla ukončena v prosinci a obě strany hodlají přistoupit k parafování textu této dohody 6. července, jakmile pro proběhne závěrečná revize textu. Je nyní na Ukrajině, aby vytvořila politické podmínky, které umožní podpis a ratifikaci dohody. Chci zdůraznit, že dojde ještě před rozhodnutím o podpisu asociační eh, dohodě k přechodnému eh, provádění asociační eh, dohody a první část letošního roku mm, byla také důležitá pro naše vztahy s Moldáví, mm, Gruzí a Eh, jednání eh, postupovala eh, dobře díky důkladnému přípravnému procesu, který probíhal v uplynulých měsících. Nyní je klíčové, aby na základě těchto jednání byla zahájena mm, opatření, respektive klíčové reformy. Jednání o DCFTA je pouhý začátek dlouhých, eh, eh, dlouhých reformních procesů. S Běloruskem a Azerbajdžanem komise hodlá postupovat podle eh, stejné agendy jako s ostatními východoevropskými partnery. Nicméně komise se domnívá, že členství ehm, ve VTO a eh, hlavní eh, reformy ehm, v obchodních a ekonomických eh, strukturách těchto zemí jsou předpokladem pro posílenou agendu. Rozhodnutí vstoupit do obchodních jednání by mělo být podmíněno skutečnou schopností obchodního partnera účinně, efektovat, účinně implementovat doporučení VTO. Jinak ehm, Azerbajdžán a Bělorusko zatím zatím eh, nesplňují ehm, eh, eh, tyto mm, mm, podmínky a nemají tu zmíněnou schopnost. Chci také zdůraznit, že naše bilaterální obchodní vztahy s východoevropskými zeměmi nelze oddělit od širšího politického kontextu, v němž se pohybujeme. A to se týká všech našich sousedů. Chci připomenout, že to je také v souladu se základními principy východního partnerství podle něhož jsou dohody DCFTA eh, nedílnou součástí eh, širších asociačních dohod a tudíž eh, k nim naze přistupovat izolovaně. Pokud jde o lidská práva, tak Bělorus Rusko se účastní multilaterální části eh, jednání. Já eh, věřím, že zpráva eh, připravená panem Ransdorfem dobře reflektuje skutečnost, že Evropský parlament i komise sdílejí stejný názor na obchodní vztahy s našimi východoevropskými partnery četné pozměvací návrhy a také podporu z zprávy eh, považuji eh, také za vyjádření eh, vůle Evropského parlamentu prohlubovat naše vztahy s východoevropskými zeměmi. Také vítám roli parlamentního zhromáždění Euronest, který skýtá velkou podporu této věci. Komise plně souhlasí s potřebou Eh, prosazovat ambiciozní obchodní agendu eh, jako cestu eh, reform našich východoevropských sousedů. Všichni víme, že to nebude snadný úkol a proto bude nezbytné a podstatné, aby Evropský parlament a komise nadále velmi těsně spolupracovali. Děkuji vám. Thank you, Mr. Děkuji, pane komisaři. Tímto končíme tuto rozpravu. Hlasovat budeme zítra ve 12.30. A nyní máme poslední bod na našem dnešním programu. A je to zpráva Francouz.